pořádku, přes zpravodaj je s námi zde v parlamentu. Budeme hovořit o zprávě eh, pana Davida Martina, který se týká eh, přizpůsobení eh, jednacího řádu, tak aby odpovídal Lisabonské smlouvě. Teď dovolte, abych dal slovo panu Davidu Martinovi zpravodaji. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji vám za vaši eh, schovývavost a také za to, že jste zde. Já, když eh, jsem eh, poprvé vstoupil do Evropského parlamentu v roce 1984, tenkrát jsem řekl Kenu Collinsovi, skotskému poslanci, Eh, že eh, si kladu otázku, eh, jestli v podstatě dělám správnou věc, protože mně přišlo, že v té době parlament neměl moc pravomocí v oblasti legislativní, protože v té době skutečně, jak říkáme anglicky, v té době parlament neměl zuby, ale mohu vám říct, a to vám potvrdí každá matka, že některé děti mají velice silné dásně, takže si myslím, že i v té době to mělo smysl, já jsem se stala poslancem, ale od té doby jsme měli jednotný akt, konflikt, což znamenalo, že se z parlamentu z dítěte stalo z Neminka e, e, se stalo dítě a já si myslím, že Lisabonská smlouva teď udělá z Evropského parlamentu dospělého dospělý orgán, orgán, který bude srovnatelný s jakoukoliv další demokratickou institucí v Evropské unii a jsem skutečně velice poctěn tím, že mám teď možnost v tomto parlamentu předložit zprávu, která se týká přizpůsobení nových, eh, nového jednacího řádu potřebám Lisabonské smlouvy. Současně s tím bych měl říci, že eh, jsem trošičku zklaman, protože by se to měla jmenovat správně Kobertova eh, zpráva, protože poslanec Kobert Eh, skutečně na tom odvedl obrovskou práci. My jsme eh, trošičku se hádali o těch eh, otázkách, které nesouvisejí s Lisabonskou smlouvou a co se týče toho, co souvisí s Lisabonskou smlouvou, kolega Kobert skutečně odvedl obrovskou práci a já teď jenom za to slíznu smetanu. Eh, jedná se o nejrůznější aspekty, ať se to věci týkající se obchodní politiky, eh, týkající se našich nových pravomocí v oblasti zemědělství a rybolovu. Eh, to je spolurozhodování, je tady nová role Evropské komise, máme tady nový vztah mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a také nám to umožňuje přijetí dalších eh, národních parlamentů. Dovolte, abych se teď zmínil o několika eh, věcech, eh, kde stále ještě není úplná schoda mezi politickými skupinami. Přitom bych chtěla ale poznamenat, že při diskusi o těchto otázkách politické skupiny skutečně ukázaly obrovskou spolupráci a většina těch věcí se těšila všeobecné podpoře. Eh, první otázka je, kdo by měl vést delegaci do Kosaku. Eh, měl by to výbor pro eh, ústavní záležitosti, nebo by to měl být místo předseda Evropského parlamentu? parlamentu. Podle mého názoru by to měl být místo předseda se ale rozhodlo, že by to měl být předseda Kosaku. Nakonec to bude plenární zasedání, které toto rozhodne, ale myslím si, že Kosak Eh, se zabývá nejen mezi eh, institucionálními otázkami, ale historicky se hrá vždy významnou úlohu a myslím si, protože by to bylo možná eh, odpovídající. Měli jsme také určitou neschodu v rámci výboru o tom, jak podrobně bychom měli tento jednací řád upravit tak, aby upravoval přesně tyto vztahy. Já jsem došel ke kompromisu s panem Brokem, i ten byl velice střícný v této věci. Myslím si, že bychom měli některé věci podrobně upravit, ale na druhé straně bych, byste měl mít i vy eh, volnou ruku, pane předsedo, abyste dohodl eh, to, do jaké míry budou spolupracovat národní parlamenty s naším Evropským parlamentem. Dále eh, jsme měli určitou kontroverzi také, co se týká otázky subsidiarity. My jsme si jasně řekli, co v této úloze bude hrát, budou hrát výbory. Eh, eh, bude hrát výbor. Otázka je, eh, co se stane, když výbor rozhodne, že legislativa by měla pokračovat, že tady nedochází k porušení subsidiarity, jakým způsobem by se tyto věci měly řešit. Já jsem předložil pozměňovací návrh, existuje ještě celá řada dalších pozměňovacích návrhů, které navrhují, aby jedna desetina členů Evropského parlamentu Eh, pokud eh, se dohodnou, že by taková věc měla být projednávána před celým parlamentem, tak by tak to mělo být. Co se týče úlohy pozorovatelů, tady opět je otázka, jestli bychom eh, měli mít pozorovateli. Já si myslím ano. Otázkou ale je, a opět tady máme konsensus mezi výbory, a sice jestli tito pozorovatelé by měli být lidé, kteří jinak by byli bývali zvoleni do Evropského parlamentu. To si myslím, že je naprosto zásadní pro naši důvěryhodnost um, eh, protože jestliže eh, budeme eh, jmenovat jakéhokoliv člověka, tak potom si myslím, že by to bylo nepřijatelné. Pane předsedo, na závěr bych chtěl říci, že jsem velice potěšen tím, že od okamžiku, kdy vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, budeme mít možnost mít nový jednací řád, který okamžitě zobrazí všechny nové pravomoci, které z Lisabonské smlouvy pro nás vyplývají. Eh, chtěl bych ještě jednou poděkovat Richardovi Kobertovi, který skutečně odvedl obrovskou práci při přípravě této zprávy. Děkuji vám. Eh, děkuji panu zpravodajci. Já děkuji panu zpravodajovi za představení své zprávy a svá stanoviska k této zprávě. A teď za skupinu EPP bych dal slovo panu Sajerovi. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Mnoho z nás je velice rádo, že už brzy vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Trvalo to dlouho, a nebylo to vinou Evropského parlamentu, že ta ratifikace zabrala tolik času. A okamžité uplatňování těch nových pravidel také nebude opožděno vinou Evropského parlamentu. Já bych chtěl začít tím, čím skončil pan Martin. Je velice důležité, aby ve chvíli, kdy vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, jsme hned začali využívat veškerá práva, která nám ta smlouva dává. Parlament se tímto stává silnější. Lisabonská smlouva výrazně posiluje pravomoci Evropského parlamentu a napomáhá tím rozvoji evropské demokracie. A v této diskuzi a během legislativního procesu je na nás, abychom zajistili, že budeme skutečně moci využívat veškerá svá nová práva. Já bych chtěl velice poděkovat oběma zpravodajům, panu Martinovi i panu Kolbertovi, za veškerou jejich práci. Některé z těch nejdůležitějších otázek, jako je kontakt s evropskými členskými státy, s národními parlamenty a také velký důraz na subsidiaritu, na komitologii a na pravomoce spolurozhodování, také v rozpočtovém procesu. To všechno je velice zajímavé, já se těším na to, až se začneme v této práci angažovat. Nicméně chtěl bych vás upozornit na skutečnost, že je třeba zajistit, aby tato práva, ty nové pravomoci nebyly nějak zneužívány. Neměl by to být způsob, kterým by mohla malá menšina něco zablokovat nebo zpomalit legislativní proces. My jsme během ratifikace Lisabonské smlouvy velice dobře viděli, jak jedna jediná osoba, jak jeden jediný prezident dokázal zastavit celý systém. A přitom v podstatě hrál podle stanovených pravidel. Takže my podporujeme tuto zprávu a blahopřejeme oběma zpravodajům, panu Martinovi a panu Kolbertovi. Děkuji. Eh, eh, pan, eh. Děkuji vám. A teď pan Ramon Chauregi Atondo. Socialistů Za socialisté a demokraty. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl říct za evropské socialisty a demokraty, že pro nás je zvláštní, pozoruhodné, že pan Martin a pan Korbet vypracovali tak dobrou zprávu a chceme jim vytvořit, vyslovit svůj dík. Myslím si, že to je opravdu příhodná doba, protože je to velice politicky důležité. 1.12. máme novou smlouvu a tím dnem stoupí v platnost také nový jednací řád. Tímto se posílí politický systém a ukazujeme, že parlament je připravený pro novou smlouvu, která je takovým novým instrumentem. Jedná se o celou řadu reform. A abych byl stručný, tak chci říci, že samozřejmě souhlasíme s právou k těmto reformám a chci říci dvě věci ještě k pozměňovacím návrhům. Za prvé, v rámci konference předsedů eh, byla taková nejednota v tom, které z nich mají být akceptovány a které ne. Podle Lisabonské smlouvy hm, chci říci toto. Předseda parlamentu by na tomto místě měl stanovit, zda reformy jednacího řádu zde platí či ne. Proto souhlasím s tím, co bylo řečeno. A myslím si, že přizpůsobení jednacího řádu, které je tak důležité, je něco, co potřebuje jednomyslnost. A proto si myslím, že by bylo vhodné, abychom ve čtvrtek potom mohli předložit pozměňovací návrhy, o kterých potom jednomyslně rozhodne a schválí je celý parlament. Děkuji. Já bych vám chtěla říci jednu velmi důležitou věc. Po projevech zástupců politických skupin vám řeknu o technických řešeních, co se týká hlasování o této zprávě. Budeme mluvit také o výsledcích zasedání konference předsedů jednotlivých skupin. A teď pan kolega Andrew Duff za skupinu ALDE. Prosím. President, uh, is... Pane předsedo, skupina ALDE ráda podpoří zprávu pana Martina a pana Kolberta. Zprávu, která se ubírá správným směrem a umožní Evropskému parlamentu přijmout obrovské zodpovědnosti a pravomoci vyplývající ze vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Je velmi důležité, aby se parlament stal parlamentem skutečně obsažným parlamentem, který se bude zabývat politikami přes celé politické spektrum. A teď jen krátká připomínka, co se týká národních parlamentů. Smlouva velice správně říká, že bychom měli zlepšit spolupráci mezi námi a národními parlamenty. Nicméně, smlouva neříká nic o tom, jakým přesně způsobem by ta spolupráce měla probíhat. Musíme se tady připravit na konzultace s národními parlamenty, abychom zjistili, jaký je jejich přístup k tomu, co říká Lisabonská smlouva. Ještě předtím, než si vypracujeme nějaké detailní představy a nějaké jednostrané procedury. Z pokusů, které zatím proběhly v rámci Kosaku, je vidět, že jsou obrovské rozdíly mezi přístupy národních parlamentů k otázkám subsidiarity. A já si myslím, že Evropský parlament by si měl toto uvědomit. A měli bychom se zdržet vytváření nějakých oficiálních metod spolupráce této chvíli si počkat na to, jak se vyvine diskuze o subsidiaritě s národními parlamenty. Ale jinak eh, skupina ALDE plně podporuje návrhy, které nám tu předkládáte. Děkuji vám. A teď za skupinu zelených pan Gerald Hefner. Minuty, minuty. Děkuji, pane předsedající milé kolegyně, milí kolegové. Tento parlament je rychlý, dělá své domácí úkoly, je schopný jednat a myslím si, že je dobré to na tomto místě zdůraznit. Sedm let trvalo, než, byla, než mohla konečně Lisabonská smlouva, tedy bude moci konečně vstoupit v platnost. U nás to trvalo několik málo týdnů, než jsme dokázali přizpůsobit náš jednací řád nové smlouvě, takže budeme schopni i hned po vstupu nové smlouvy v platnost začít s naší práci na základě přizpůsobeného jednotné, jednacího řádu. Je důležité, aby ten jednací řád byl schválen v rámci konsenzu. Proto jsme se soustředili na ty změny, které e, přímo eh, souvisí s tím vstupem v platnost nové smlouvy. Ostatní aspekty budou muset být upraveny později, na to budeme mít v parlamentu dost času, ale to, co opravdu je nutné, to bychom měli udělat co nejrychleji a neměli bychom to odkládat. Důležité je, že v pozměňovacích návrzích jsou obsaženy nové úpravy zjednodušeného postupu, tedy zjednodušené změny smlouvy a také řádné změny smlouvy. Dále jsou zde pozměňovací návrhy, které se týkají lepší spolupráce s národními parlamenty. To jednoznačně podporujeme. Eh, to, na ostatních místech bychom rádi, rádi zašli ještě dál. To se týká zejména otázky našeho zastoupení, zastoupení Evropského parlamentu v Kozaku, ale pravděpodobně je to něco, o čem budeme moci diskutovat ještě později. Já jsem velice rád, že máme takovou vysokou míru konsenzu a chtěl bych poděkovat zejména zpravodajům. Děkuji vám a teď na dvě minuty Ashley Fox za ECR. Pane předsedo, já bych chtěl říci, že mě velmi znepokojuje, že jsme nemohli diskutovat o pozměňovacím návrhu pana Broka o implementaci nového jednacího řádu, protože Elmar Brok navrhoval, aby ten přenos odpovědnosti z předsednictva, které zasedá za zavřenými dveřmi, byl přenesen na parlament, který, předseda, který zasedá veřejně. Já si myslím, že naši voliči mají právo vědět nejen to, na čem se rozhodneme, ale také by měli mít eh, zprávy o tom, eh, jaké dostáváme proplácené výdaje. A je mi velmi líto, že si náš předseda myslí něco jiného. Někteří se možná bojí, že e, přijdou o hlasování a vy kvůli tomu přecházíte na takovéto procedurální debaty. To je naprosto nedemokratické. Ve chvíli, kdy všichni mluví o tom, že Evropská unie musí být transparentnější a že se má přiblížit občanům, se takovéto chování blíží pokrytectví. A pokud má Evropská unie být transparentnější, tak musíme jednat a ne jenom mluvit. Není možné, abychom s našimi voliči zacházeli jako s žampiony, abychom je drželi ve tmě a hnojili. je. Já vás mohu ujistit, že tohle prostě nezmizí a že jednou se o tom hlasovat bude muset. Děkuji. Uh, uh, thank you very much, colleague. Já vám velmi děkuji, pane kolego. Ale myslím si, že to je nedorozumění. Vážení kolego, ovšem můžeme jednat. Nic tady není uzavřeno. Máme tady ty minutové projevy. Já vám musím odpovědět hned. Nic není uzavřeno, ale je třeba přejít od jednoho rozhodnutí ke druhému a hrát podle pravidel parlamentu. To je všechno. Ale e, rozprava bude otevřená. Ano, prosím. Pane předsedo, můžete vysvětlit, proč bylo možné hlasovat o pozměňovacím návrhu pana Broka na výboru a tam to bylo schváleno a potom to bylo zamítnuto na plenárce? No, pokud o tom chcete jednat, tak o tom můžeme mluvit po konci našeho zasedání, protože nechci teď narušit naši rozpravu tady v plénu. Hans-Peter Martin, prosím. Jedna minuta 30 vteřin. Ty demokratii... Demokracie potřebuje revoluci. To vždy říkám a nyní to říkám zcela intenzivně právě vůči vám, pane předsedo. Co zde děláte vy? Stěžujete livot občanům, kteří sdílí evropské ideály, ale nepatří do žádné evropské skupiny. Jak říkám, stěžujete jim život a tím způsobem střílíte jaksi gol do své vlastní brány. Já zmiňuji o článku 191 odstavec 1. kde byla prosazená jako se velice urychlená akce a tam jde o to, že koordinátor o něm rozhodující frakce. Dříve to bylo jinak. A stejně to též platí pro nezařazené, ale najednou to tam již obsaženo není. Já jsem vám napsal, vy jste mi odpověděli v tom, že jste pouze o, zopakoval ten odstavec, ale já vás ještě jednou prosím, pročtěte si znovu ten dopis. Pochopte, že momentálně e, se z parlamentu stává z parlament dvou tříd a když se podíváme na vaši osobní historii, jak to můžete vůbec něco takového dopustit, protože my jakožto nezařazení nedostáváme včas důležité informace a tím způsobem se nemůžeme aktivně zapojovat na rozhodování o důležitých problémech. Na to jsem chci upozornit a chci vědět také to, proč pan Korbet, které eh, jak si ho odvolali, najednou má právo nyní zde být. Takže to je opravdu jakási dvoutřídná společnost zde v parlamentu. Diskutujeme zprávy, kterou... Děkuji vám. Jak dobře víte, my teď jednáme o té otázce, o které jste mluvil. Ty diskuze probíhají, takže prosím, nevypozujte žádné unahoné závěry. My tu otázku chceme vyřešit. A vy dobře víte, že nezařazení žádného kandidáta nenavrhli. Žádného kandidáta nemáte. Ale my tu otázku vyřešíme. Dámy a pánové, já bych rád vysvětlil jednu důležitou záležitost. Konference předsedů politických skupin rozhodla, že nebudeme hlasovat ve středu. Co se týká té zprávy pana Martina, tak oni nebudeme hlasovat ve středu. Ty otázky nebudeme hlasovat o těch otázkách, které se nevážou na Lisabonskou smlouvu, protože je třeba je ještě šíře prodiskutovat. A proto chceme, aby hlasování proběhlo ve středu, ale aby se zabývalo těmi otázkami, které se váží na Lisabonskou smlouvu. Takže takto rozhodla konference předsedů politických skupin a toto rozhodnutí je třeba implementovat. Takže tuto informaci jsem vám chtěl podat. A teď přejdeme k dalším řečníkům. Prosím. Pane předsedo, já pochopitelně chápu a podporuji eh, vaše rozhodnutí, ale nechceme <clears throat> aby ve středu tady došlo k nějakému eh, k příliš velkému rozruchu, rozruchu. Myslím si, že zítra bychom možná mohli eh, vám dát k dispozici ty pozměňovací návrhy, které nesouvisí eh, s Lisabonskou smlouvou a naopak ty, které souvisí s Lisabonskou smlouvou, tak abychom naprosto přesně tyto věci dali na stůl předtím, než o tom budeme hlasovat ve středu, aby jsme zabránili příliš velkým debatám tady. A ano, já eh, mám takový eh, záměr, ale přesto bych eh, se velice rád také sešel s kolegou Kasínem, tak abychom mohli připravit tento seznam. Kromě toho bych vám chtěl tento list také ukázat osobně. Zatím jsme tuto možnost neměli, protože vy jste se nezúčastnil toho jednání. Další pan Deligo. Chci říci, eh, že bych rád přistěl k tomu, aby hlasování ve středu proběhlo hladce ale proto je důležité, abychom věděli, které pozměňovací návrhy z vašeho pohledu nejsou přípustné a proto se připojí k tomu, co bylo řečeno. Parlamentu byly zobavězány do tego, že by tu listę... Abych vám odpověděl. Parlament musel připravit ten seznam a já jsem ho dostal před dvěma hodinami, takže ten seznam je opravdu z Brusu nový. A byl eh, připraven administrativou parlamentu. A já vám ho okamžitě budu prezentovat. Ale teď je na řadě eh, pan kolega Carlo Cassini. Prosím. Pane předsedo, my samozřejmě budeme respektovat vaše rozhodnutí. Ale já si myslím, že u těch pozměňovacích návrhů, které eh, byly nějak spochybněny, ty nejsou nutně vázané na Lisabonskou smlouvu. A možná se mýlím, ale zdá se mi, že i v této otázce výbor pro ústavní záležitosti má pravomoc předkládat návrhy, co se týká pozměňovacích návrhů. Může tak učinit v případě, že je ten návrh předložen skupinou nebo jediným poslancem i na vlastní iniciativu. Takže v rámci takové širší reformy jednacího řádu, protože přecházíme na Lisabonskou smlouvu, se toho využilo, aby mohly být změněny i některé další aspekty. Já si myslím, že to není nepřijatelná věc. Už proto, že celá řada těch pozměňovacích návrhů v podstatě přenáší do jednacího řádu ducha Lisabonské smlouvy. protože někdy se tam převádí zcela konkrétní normy, ale někdy se to týká prostě duchu Lisabonské smlouvy, posílení eh, role parlamentu, eh, posílení naší role eh, v rámci institucí, ale také posilování našich institucí v rámci parlamentu. My samozřejmě budeme respektovat vaše rozhodnutí, pane předsedo, ale já jsem chtěl říct si tohle. Děkuji. Je, panu koledze, teraz... Děkuji, vážený kolego. A teď pan Sándor Tabadi. Elnök úr, a most kialakult vita is pontosan tükrözi azt a... Děkuji, pane předsedo. Tato diskuze odráží jasně, že my teď v Evropské unii a v parlamentu jsme svědky velice důležitého procesu, velice důležitých změn. Není možné to vyřešit jen skrze jednu zprávu. Já bych samozřejmě chtěl poblahopřát panu Martinovi, panu Kodvetovi a všem, kdo se účastnili diskuze. Nicméně je tady ještě pořád spousta otevřených otázek, které budou v budoucnosti muset být nějak vyřešeny. A já bych tady uvedl jeden příklad za všechny. Velice mě těší, že parlament vydal jasné prohlášení o tom, že podporuje listinu základních práv. Nicméně víme, že několik zemí žádalo o výjimky, což znamená, že spousta otázek v této věci zůstává nejasná. Týká se to otázek jazykových, o kterých se bude mluvit zítra večer. A existují některé otázky, o kterých prostě Evropská komise řekla, toho není součástí komunitárního AKY. A já si myslím, že budou přesto muset být ještě vyjasněny je třeba si jasně říci, že co se týká té listiny základních práv, bude třeba se ještě pořádně podívat na to, ke kterým právům se bude moci Evropský parlament nakonec vyjadřovat. Protože když se podíváte například na ta různá jazyková pravidla ve Slovensku, tak myslím, že pan Leonard Orban by neměl říkat, že toto se netýká Evropy. Thank you, Mr. President. Mr. President. Eh, děkuji, pane eh, předsedo. Já tady před vámi stojím jako demokratka. Stojím před vámi jako člověk, který má také demokratický mandát. Mandát, který je podobný uh, Eh, mandátu každého dalšího člena tohoto parlamentu. Kromě toho také před vámi stojím jako člověk, který pochází eh, z regionu eh, Velké Británie. který také zažil pokusy o e, poruchu, porušení těchto demokratických principů. Proto jsem sem přišla, přišla do toho parlamentu e, s obrovským očekáváním jako člověk s demokratickým mandátem, ale teď mám pocit, že jsem byla vyčleněna jak ze zasedání koordinátorů, nemám možnost se vyjádřit ani e, ke konferenci předsedů a um, já jsem pochopitelně velice ráda, eh, když slyším, že se pokoušíte vyřešit všechny tyto problémy, ale myslím si, a chtěla bych na vás apelovat, eh, pane Eh, předsedo, abyste tuto věc velice rychle dořešili, protože je velice důležité, aby demokratický mandát poslanců tohoto parlamentu byl respektován. Kromě toho bych vás chtěla vyzvat, pane předsedo, abyste se sešel s těmi členy eh, této politické skupiny nezařazených, kteří jsou demokrati a kteří by tyto věci s vámi chtěli probrat. Děkuji. Pan Elmar Brok je další řečník. Děkuji. Pane předsedo, jak řekl kolega Martin, jedná se o otázky, které musí být upraveny, je to ve zprávě a je důležité je, že tady bylo saženo schody, ale e, je třeba také říci, že e, pomocí Lisabonské smlouvy Evropský parlament se stal plnoprávným demokratickým nástrojem, e, rovnoprávným a je to také bod, kdy parlament se musí vzpomenout, kdo je vlastně, kdo nese ten parlament. Jsou to poslanci, jednotliví poslanci, výbory a politické skupiny. A já tady vidím příliš mnoho odkazu na to, že se rozhoduje v rámci předsednictva a konference předsedu. A vidím, že je tady taková tendence, aby výbory nepracovaly ve vlastní odpovědnosti, nespolupracovaly na základě vlastní odpovědnosti z výbory národních parlamentů. Vidím, že v rámci hm, konference předsedů výborů eh, s národními parlamenty nedochází k setkání předsedů s národními parlamenty, ale s místo, místo předsedů. Pokud eh, výbor navrhuje nějaké změny, tak potom plénum nemůže o to rozhodovat, nemůže rozhodovat o to, zda jsou tedy správné či správné nejsou. Kolegové chtějí o tom rozhodovat sami. Pokud je takový pozměňovací návrh špatný, tak prostě nedostane většinu. Takže je zde vidět, že je zde strach, aby poslanci tedy nečinili rozhodnutí, které by mohly nějakým způsobem os, uškodit, tedy je zde jakási tendence chránit poslance před e, samými, protože jinak, které opravdu nemůžu eh, chápat tyto e, tendence, které vlastně oklešťují práva poslanců. Thierry. One minute Roberto Gualtieri, 1 minuta 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Se schválením zprávy pana Martina Evropský parlament plní naprosto nutný úkol, eh, vzhledem k tomu, že nám brzy vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. A ten text je velice přesný a jasný, který velmi správným způsobem uh, obohacuje náš jednací řád o několik nových bodů, které vyplývají z Lisabonské smlouvy. Silnější role Evropského parlamentu v legislativním procesu, v rozpočtovém procesu a obecně. A já bych tady chtěl ještě připomenout procedury přeskumu smluv. Tam bude mít parlament teď roli předkladatele návrhu a potom eh, tady máme také role národních parlamentů. V této oblasti bude mít teď Evropský parlament zvláštní pravomoc, bude mít zvláštní vztahy s těmito parlamenty, čímž bude mít obzvláštní podporu občanů Evropské unie a nebude to jen byrokratická instituce. Jsou tady některé pozměňovací návrhy, které se netýkají přímo účelu této zprávy. Ty můžeme odložit, protože budeme později mít možnost tyto otázky eh, probrat důkladněji, až se bude mluvit o důkladnější revizi našeho jednacího řádu. Nicméně přesto jsou tam věci, které eh, by bylo možné vyškrtnout. Jsou tam věci, které by bylo možné tam přidat. Tady mluvím obzvláště o pozměňovacím návrhu, který zdůrazňuje tu otázku pozorovatelů a toho, že je třeba brát v úvahu, aby tyto, tito pozorovatelé byli osoby, eh, které byly kandidáti na kandidátkách do Evropského parlamentu a nebyly zvoleni. Děkuji. Děkuji vám. Teď Paolo Rangel. Minuta tři. Obrigado, senhor presidente. Eu queria, em primeiro lugar, saudar os relatores, eh, nomeadamente... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych na úvod eh, pogratulovat panu Martinové a panu Korbetovi jako spravodajům této zprávě. A jako člen politické skupiny EPP bych chtěl vyjádřit že stanovisko, chtěl bych eh, eh, říci eh, něco k těm hlavním bodům, o kterých jsme zatím nehovořili a to je otázka národních parlamentů. To souvisí s Lisabonskou smlouvou, ale demokracie v Evropě pochopitelně také má své kořeny ve spolupráci s, Evrop- s národními parlamenty. A tento návrh v podstatě vytváří možnost jakési duální demokracie tím, že posilujeme demokracii, která vychází odsud z vlastních mechanismů Evropského parlamentu, z té kontrolní roli a za druhé také e, díky demokratické spolupráci e, s národními parlamenty a mezi nimi navzájem e, prostřednictvím nejrůznějších vnitrostátních Eh, instrumentu. Já tedy souhlasím se všemi těmi návrhy, které se zazněly. Eh, já nesouhlasím s těmi kolegy, kteří eh, navrhli, že bychom tuto otázku napojení na národní parlamenty měli nechat na později. Asi nemyslím, že teď je příliš brzo na to, abychom to udělali hned. A chtěl bych reagovat na kolegy Broka a Sajera, kteří hovořili o Eh, Kosaku a také eh, podporuji to, co řekl pan Brok a ještě další poslanci eh, k otázce predominance k poslancům spíše než ke službám parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že se tady výrazně mění povaha našich institucí, evropských institucí, a také se mění naše politická schopnost se co nejdříve přizpůsobit novým eh, legislativním nástrojům, které umožní parlamentu využívat obrovských možností, které nám dává Lisabonská smlouva. Ovšem to vše záleží na dobrém fungování evropských institucí v blízké budoucnosti. A právě proto si myslím, že ve skutečnosti to, oč tady jde, je paradoxně posílení federální dimenze a subsidiární dimenze Evropské unie. To je naprosto zásadní prvek pro naši budoucnost. Už proto, že jsme v této fázi nebrali dostatečně v úvahu naše občany jakožto jednotlivce, jakožto ty, kterých se naše politiky nejvíce týkají. Já si myslím, že do jisté míry je naše situace uspokojivá. Evropa je pro naše občany důležitá. Nicméně, my jsme do centra našich politik nedali naše občany a naše rodiny. Často evropské státy zneužívaly subsidiarity, aby podporovaly zájmy různých institucí. A proto respekt principu subsidiarity, tak jak se to říká eh, v listině základních práv Evropské unie, je velice důležitý. Je třeba zajistit nějaký systém monitorování, který umožní, že eh, naše legislativní návrhy budou moci být nějakým objektivním způsobem hodnoceny, obzvláště co se týká toho, zda respektují ten princip subsidiarity. To je zcela zásadní bod pro instituce, které mají chránit občany a ne jim eh, poroučet. Pan kolega Mendes de Vigo, prosím jednu minutu. Téma de la admisibilidad de las enmiendas. Vážený pane předsedo, chci se vrátit eh, k přípustnosti pozměňovacích návrhů, protože podle článku 153 jste vy ten, kdo o tom rozhoduje. Myslím si, že není možné to přenechat eh, ve právních službách, aby věděli, jaké eh, věci jsou v souhladu se Lisabon, či které ne. Já si myslím, že parlament je natolik suverénní, aby si to mohl určit sám. Pane předsedo, chtěl bych vás poprosit, abyste pravomoci, které máte podle jednacího řádu, abyste je využíval a abyste o tom rozhodl sám. Děkuji vám. Děkuji bardzo. Děkuji, děkuji vám. A teď eh, bych eh, dal slovo ještě jednou Davidu Martinovi, zpravodaj k této zprávě. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat všem poslancům, kteří hovořili. Chtěl bych také navázat to, co řekl pan De Vigo. Myslím si, že pan Cassini byl velice moudrý, eh, což platí ostatně vždycky, že to říká. A sice, že pozměňovací návrhy, které nemají vůbec nic společného s Lisabonskou smlouvou, i když já sám eh, byl ochoten při vstoupit na to, abychom o nich hlasovali. Já si myslím, že k těmto otázkám bychom ale měli e, mít diskusy předtím, než o tom budeme hlasovat. Ale myslím si, že nic, e, nic skutečně e, nebrání členům, tak jako to hovořil například pan Fox, e, v tom, aby navrhl některé věci, se kterými já třeba nebudu souhlasit, ale pochopitelně tato možnost je a můžeme o těchto věcech v budoucnosti diskutovat ale další pozměc návrhy, jako například eh, role ehm, eh, národních parlamentů, které nejsou přímo zmíněny eh, v Lisabonské smlouvě, přesto jsou do té míry napojeny na samotný duch této smlouvy, že je potřeba skutečně na základě vaší moudrosti skutečně rozhodnout, že tyto věci jsou přípustné Eh, zatímco takové ty otázky týkající se eh, místo předsedu a tak dále, to nejsou věci, které souvisí přímo s slovenskou slova. Neměli bychom tady ty věci úspěcha. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji vám, děkuji vám za tento příspěvek. Dámy a pánové, myslím si, že tady končí diskuse k této zprávě. Myslím si, že také můžeme uzavřít diskusi na dnešním plenárním zasedání. Chtěl bych vám jenom připomenout, že hlasování ke zprávě pana Martina se bude konat ve středu a e, my se sejdeme opět zítra v 9 hodin, e, ranní zasedání od 9 do e, jedné a později potom odpoledne od 3 do 12. Co se týče programu na zítřek, ten máte všichni k dispozici. Děkuji vám.